Dear colleagues, good morning. Let us... Dobré ráno, vážení kolegové. Začneme. Začneme s dnešním jednáním. Je mi velkým potěšením přivítat tady paní Věru Jourovou, komisařku pro eh, genderovou rovnost, spravedlnost eh, a spotřebitelem dorazila na strukturovaný dialog na naši pravidelnou výměnu názorů s naším výborem. Paní Jourová, Máme ještě před sebou určitou nedokončenou práci, na které musíme zapracovat a dokončit ji, ale zároveň doufáme, že nám poskytnete další návrhy, eh, na kterých budeme pracovat ještě před koncem našeho mandátu. Takže teď vám předám slovo, abyste nás mohla informovat eh, o přehledu práce, který nás čeká. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Ano, skutečně stále ještě připravuji nové návrhy. Včera budeme schvalovat eh, velký balíček eh, ohledně práva mm, obchodních společností, na který se dlouho čekalo a to je v podstatě asi vše tedy za naši stranu. Včera eh, to byl ten návrh k oznamovatelům, kolektivní očkodnění, což bylo v rámci nového balíčku ochrany spotřebitelů, takže to je k té aktuální čerstvé práci a jak jste správně říkal, před námi ještě nějaká společná práce zbývá, proto jsem velice ráda, že mohu pokračovat v tomto dialogu s vaším výborem. Jsem eh, zvláště ráda, že tady mohu být eh, po schválení té nové dohody pro spotřebitele, kde jsou významné návrhy, které se týkají eh, evropského kolektivního odškodnění v rámci občanského práva a že jsem tady také po tom, co byl schválen návrh o ochraně oznamovatelů, který vám popsal pan eh, Timmermans eh, při včerejší výměně názorů. A jak říkám, ještě se chystáme schválit velký návrh, eh, velký balíček, který se týká práva obchodních společností, což vás také jako výbor zajímá. Takže teď se zmíním o těchto věcech podrobněji. Nejprve to očkodnění jde o RIFIT eh, a také doporučení z roku 2013. Eh, toto všechno ukázalo, že jsou tady v Evropě nedostatky, pokud jde o prosazování práv, takže zejména to potom ukázal skandál Dieselgateu, eh, který navíc ukázal, že nazral čas pro skutečně evropské kolektivní očkodnění a v našem návrhu vycházíme z z doporučení z roku 2013 eh, a příslušné směrnice o právních příkazech. Nechceme eh, tím otevírat eh, dvířka pro klasické kolektivní žaloby ve stylu amerických Spojených států amerických, ale jde nám o to podpořit situaci spotřebitelů oproti velkým firmám při soudních sporech a proto jsme se do našeho návrhu zapracovali určité pojistky pro e, zneužití. Pouze kvalifikované subjekty mohou podávat e, žaludy. Chceme tam také mít e, zajištěnu kontrolu financování třetích stran. Jsou tam klauzule o mimosoudním vypořádání a členským státům dáváme možnost zapracovat tam nové žaloby podle jejich systému občanského práva. Takže počítám s vaší podporou, abychom pokročili s tímto návrhem a uzavřeli jednání ještě před příštími volbami. Moje útvary budou věnovat maximum času této záležitosti a nakolik vím, také rada chce na této věci pracovat prioritně. Bylo by to vynikajícím úspěchem pro evropské občany. Včera komise schválila návrh, který se týká směrnice, která má posílit ochranu oznamovatelů na evropské úrovni. Skandály jako LuxLeaks, Panama Leaks nebo ten nedávný skandál Cambridge Analytica všechny ukázaly na to, jak je velice důležité ochránit oznamovatele v komplikovaném prostředí moderní ekonomiky. Jsem velice ráda, že i Evropský parlament odvedl obrovskou práci na této věci, zejména paní Rozier, vaše zpravodajka. Včera, jak jste se slyšeli, první místo předseda vás se informovalo o tomto návrhu. Naším cílem bylo představit eh, společné minimální standardy ochrany whistleblowerů, eh, které odhalí nelegální aktivity v oblastech evropské politiky. Jsou tam také pojistky, eh, kanály pro reporting, jak interní, tak externí. Eh, a případné veřejné zveřejnění eh, případů, pokud není možné jít eh, těmi předchozími dvěma cestami, nebo lze očekávat, že tyto cesty by nefungovaly. A příslušné orgány mají, eh, mají povinnost sledovat zprávy, které v této souvislosti dostanou a také zpětně informovat oznamovatele. Pomsta vůči oznamovatelům je zakázána, je postihována sankcemi a musí být také k dispozici opravné prostředky. Navrhovaná směrnice směrnice má ochránit odpovědné oznamování nelegálné, nelegální činnosti a má ochránit tím pádem také veřejný zájem. Zároveň jde o to, že ta směrnice obsahuje pojistky, které mají odrazovat ehm, zlovolné um, oznamování, které má jenom poškodit něčí dobrou pověst. A já se domnívám, že ten návrh je skutečně v tomto smyslu vyvážený. Zítra Komise podnikne velice důležitý krok, pokud jde o spravedlivější vnitřní trh. Připravujeme balíček týkající se práva obchodní společností, po kterém jste také volali, stejně jako členské státy. Jde také ovšem o reakci na požadavky samotných obchodních společností a sociálních partnerů, kteří volali po větší právní jistotě, zejména po nedávném rozhodnutí Soudního dvora eh, v případu Polbut. Vyslechla jsem si všechny tyto žádosti, velice pečlivě posoudila jsem právní situaci a na základě toho všeho mm, jsme se rozhodli navrhnout moderní pravidla pro mobilitu firm na vnitřním trhu. Navrhujeme poprvé pravidla o přeshraničním rozdělování a také konvergenci. Máme zájem eh, o, to, aby čestní podnikatelé mohli plně těžit z výhod jednotného trhu a proto jsou tam také silné mm, pojistky pro minoritní akcionáře, u věřitele a zaměstnance. Nechceme pomáhat eh, fiktivním firmám a tak podobně. Pokračujeme také s modernizací pravidel pro mm, eh, právo obchodních společností ve smyslu eh, digitalizace, tak abychom firmám nabídli mm, řešení v digitalizovaném světě. Věříme, že to pomůže vzájemné interakci podnikatelů s příslušnými orgány a že to také sníží náklady. Spadají sem digitální pojistky proti zneužití či podvodům, abychom zajistili integritu a spolehlivost postupu online. Digitální nástroje přispějí také k větší transparentnosti. A ještě k této záležitosti bych chtěla říct, že počítám s vaší podporou a doufám, že práce na těchto návrzích začne co možná nejdříve, abychom mohli pokročit v jednání ještě v rámci tohoto legislativního období. Také bych chtěla poděkovat eh, panu zpravodaji, eh, panu předsedovi a stínovým zpravodajům za pokrok, pokud jde o problematiku digitálních eh, smluv. Děkuji za konstruktivní roli při probíhajících jednáních. Setkala jsem se se všemi spolu s pravodaji minulý týden ve Štrasburku a potěšilo mě upřímné úsilí pana eh, Fosse a paní Gebhardt, eh, kteří se snaží najít skutečně funkční a praktické řešení. Komise je plně flexibilní, je vám k dispozici a rádi pomůžeme oběma spoluzákonodárcům přehledání kompromisu, pokud jde o oba dva návrhy. Naším společným cílem by mělo být uzavřít jednání ohledně digitálního obsahu ještě za bulharského předsednictví a dosáhnout také pokroku, pokud jde o prodej zboží ještě za bulharského předsednictví, tak abychom umožnili dosažení dohody i ohledně tohoto návrhu v rámci tohoto mandátu. Pak je tady další eh, složka, kde věřím, že dosáhneme dobrý pokrok, dobrého pokroku a to je insolvence. Chci vás ujistit, že mé útvary jsou připraveny spolupracovat s výborem Jury a budeme se snažit dosáhnout dohody v prvním čtení, to znamená ještě v tomto mandátu. Byla bych velice ráda, kdyby poslanci podpořili eh, současnou ambici návrhu, zejména pokud jde o usnadňování eh, preventivních restrukturalizací u dlužníků ve finančních obtíží a kdybyste podpořili druhou šanci pro eh, podnikatele v úpadku. Tento týden komise schválí sdělení o umělé inteligenci, to je další věc, a jak Evropský parlament správně mm, Eh, uvedl, umělá inteligence má obrovský eh, potenciál, může značným způsobem ovlivnit naše životy a proto je velice důležité, aby byla umělá inteligence vyvíjena eh, v rámci správně nastavených právních pravidel a s tím, že budeme respektovat základní práva a hodnoty EU. Evropská komise navrhne integrovaný a komplexní přístup, jehož cílem je posílit konkurenceschopnost Evropy, excelenci ve výzkumu. Chceme tak dát základ pro dobrý regulační rámec a řešit také obavy, které občané mají, pokud jde o společensko-ekonomické dopady umělé inteligence. Jedná se ovšem pouze o první krok, je potřeba v práci v této oblasti dále pokračovat. Evropská aliance pro umělou inteligenci připraví návrh etických pokynů Eh, s tím, že bude dbát na dodržování základních práv a k dispozici by měl být do konce roku. Otevíráme tak eh, možnost řešit otázku odpovědnosti. Do poloviny příštího roku komise zpracuje zprávu o širších dopadech eh, a případných nedostacích, pokud je o otázku bezpečnosti a odpovědnosti v souvislosti s umělou inteligencí, internetem věcí a robotikou. Nicméně Toto je první cíl v oblasti umělé inteligence. My doufáme, že tím eh, nastavíme eh, pole pro eh, další vývoj Evropské unie v této oblasti, tak aby se stala globálním lídrem. Vážení poslanci, jsem přesvědčena, že tím, že budeme pokračovat v úzké spolupráci, tak naše úsilí bude smysluplné, přinese konkrétní výsledky. Děkuji za pozornost a velice se těším na vaše názory a dotazy. Děkuji. Uh, děkuji, paní komisařko, za vaší úvodní řeč. Mám tady čtyři eh, žádosti o slovo. Paní Hautala je první. Ano, děkuji. A děkuji, paní komisařko. Nejprve k tomu, co je nedokončené ohledně eh, těch eh, motných komodit k prodeji online. Víte, že náš výbor byl poměrně frustrován vzhledem k tomu, že se nepodařilo dosáhnout většiny ani pro maximální harmonizaci ochrany spotřebitelů, ale ani pro tu minimální harmonizaci. Takže bych se vás chtěla zeptat, jak se domníváte, že by tahle ta věc mohla být vyřešena takovým způsobem, aby žádný členský stát nemusel spochybňovat dosaženou e, míru ochrany spotřebitelů, teď myslím především tu zároční dobu. A nejsem spokojená s tou situací, nebo nebyla bych spokojená se situací, kdyby to bylo tak nějak trošičku uložené e, kledu a nedošlo k žádnému zlepšení. A myslím, že by to bylo zvlášť nespravedlivé k těm novým členským státům ze střední a východní Evropy, které se zatím nemohly, eh, které zatím nemohly dosáhnout té míry ochrany spotřebitelů, která by byla žádoucí. A pak je tady jedna věc, která mi trošičku leží na srdci. Eh, udržitelná finance eh, je tématem, které bylo předmětem vyjádření komise v minulém měsíci má to co dočinění i s klimatem a v té v tom akčním plánu se hovoří, že se bude pravidelně e, sledovat, jakým způsobem se s tím dokáží poradit e, podniky a také, že se budou konat e, pravidelné konzultace s příslušnými zúčastněnými stranami a že bude tlačeno na vedení podniků ohledně toho, jak mají nastavené ty udržitelné procesy a já se domnívám, že vaše vaši spolupracovníci, vaše oddělení mají velice zásadní roli při implementaci těchto všech eh, postupů. Ono to má vlastně co dočinění i eh, s těmi hlavními směry OSN v tomto eh, tématu. A pak ještě ta věc s tím společným očkodňováním, Collective Redress by zde také mohla hrát svou roli, protože jde o ochranu vlastně těch obětí určitých těch eh, záporných eh, činností podniků, které by byly vyšetřeny. A eh, myslím si, že rozsahem tohoto návrhu by se vlastně také dosáhlo i spravedlnosti pro tyto oběti. Bohužel je návrh omezen na spotřebitelské záležitosti. A mě by zajímalo, proč došlo k tomuto rozhodnutí, proč je to tento výběr. Paní Reňa. Děkuji, paní komisařko. A úplně nejdřív bych vám chtěla poblahopřát eh, k návrhu ohledně eh, informátorů, eh, protože toto byla dlouhodobá eh, žádost ze strany parlamentu a vy jste v této oblasti opravdu provedl, eh, prokázala vůči schopnosti a dotáhla jste to do konce. Mě by zajímalo, jak jste si vybírala ty jednotlivé oblasti. On je ten návrh poměrně široký a my to vítáme, ale není úplně vše zahrnující. Jsou tady určité oblasti pravomocí Unie, kam se směrnice nebude vztahovat a pro ty ohlašovatele to bude velice zmatené. Například v energetice bezpečnost nukleárních eh, zařízení bude pokryta návrhem, nicméně bezpečnost eh, těch eh, uhelných elektráren ne. Takže mně to připadá dost obtížné z hlediska těch informátorů, aby si ujasnili, kde tím návrhem budou chráněni a kde ne, kde tím textem budou chráněni a kde ne. Eh, a pak eh, celý, celé horizontální eh, návrh, který by pokrýval všechny oblasti, eh, by byl problematický. Nicméně bych eh, předpokládala, že komise se bude snažit eh, jít tímto směrem a zahrnout co nejvíc oblastí tak, aby to šlo až k tomu horizontálnímu. A ohledně kolektivního očkodňování, myslím, že je třeba, abychom v těchto věcech postupovali velice rychle kupředu. Oni se totiž doplňují. Ten návrh o informátorech naštěstí snad e, přivede k větší, e, do, více do popředí e, určité záležitosti a bude to pak následováno tím dalším návrhem o kolektivním odškodnění. To by bylo dobré. A potom ještě k tomu textu ohledně digitálního obsahu. Já bych vám chtěla poděkovat za vaše slova Eh, ohledně parlamentu a toho, že parlament prostě také eh, chce, aby se tento návrh uzavřel co nejdřív. To je opravdu tak. Nicméně e, oblast e, internetu věcí je jedním z důležitých témat. Pro nás je to naprosto zásadní. Pokud totiž návrh o digitálním obsahu nebude obsahovat internet věcí, no tak to bude znamenat velký e, odklon přidané hodnoty a nám prostě nestačí vysvětlení, že by internet věcí byl časem pokryt po Um, tím návrhem o eh, prodeji eh, zboží, protože to je téma, které se čím dál tím stále eh, propadá, je méně, méně zajímavé. Lidé si pronajímají věci, dostáváte smlouvu o službách ohledně chladničky či, či, či něčeho jiného a poté, co ta služba E, co e, ta služba vyprší, tak to vrátíte. A pokud mi internet věcí v tom textu o digitálním obsahu nebudeme mít obsažené, tak to tam všechno zůstane vlastně neregulované, protože eh, návrh o prodeji eh, zboží to nemůže, nemůže celé pokrýt. Takže my prostě, eh, pokud neuvidíme jasný pohyb směrem ke tomu, aby internet věcí byl zahrnut, jasnou vůli ze strany komise a rady, tak asi se v tomto moc nepohneme. Takže mě by zajímalo, jak se k tomuto chcete dále postavit. Paní Regner je další. Děkuji, paní komisařko. Je velmi napínavé poslouchat eh, vaši prezentaci. Myslím, že právě ke konci tohoto legislativního období přicházejí ty skutečně zajímavé legislativní návrhy, jako je ochrana těch oznamovatelů. Na to se velmi těšíme. Nebo teď eh, jste hovořila o umělé inteligenci. To jsou všechno velmi pro nás zajímavá témata a my doufáme, že se podaří to do konce eh, tohoto eh, legislativního období dotáhnout do konce a proto mám otázku, jak to vypadá s tím časovým průběhem. My jako poslanci určitě uděláme všechno proto, abychom to dotáhli do úspěšného konce, ale víme, že rada jedná mnohem pomaleji než my. A teď jde o to, jestli dokážeme na ní vyvinout tlak, aby to zrychlila. A ještě mám jednu konkrétní otázku a ta se týká toho balíčku práva obchodních společností. Jde o mobilitu podniků na vnitřním trhu, což je věc, kterou, která je prospěšná, kterou bychom měli podpořit. A na druhou stranu jde také o to, aby u těchto témat Eh, to může být velmi pomalé přejít z jednoho nebo podnikat z jednoho státu přes hranice ve druhém. A proto mám otázku, jakou jistotu bude ten návrh obsahovat ohledně tomu, čemu se říká forum shopping. Týká se to například eh, pracovních podmínek, těch kapitálových požadavků. A víme, že v těchto oblastech může docházet k tomu, že si ty podniky budou vybírat tu jurisdikci, kde jsou pro ně ty podmínky nejvýhodnější. My se samozřejmě tím také zabýváme, často to řešíme v rámci toho balíčku. Bychom eh, to přivítali například při mm, prosazování všech těch digitálních technologií, ale musíme dbát na to, aby nedocházelo k těmto negativním jevům. A ještě další otázka. Do jaké míry jsou tyto návrhy kompatibilní s tou představou předsedy komise Junckera o sociální Evropě. Bude potřeba to někde vykompenzovat v té sociální oblasti, například oblasti eh, spolurozhodování zaměstnanců. A samozřejmě já vítám ten váš záměr, aby se všechno toto dotáhlo do konce ještě v tomto legislativním období. Mr. Zamit, Pan Zamit Dajmek. Paní komisařko, já bych se chtěl připojit ke kolegům v tom ocenění za uh, skutečnost, že jste opravdu vyslechla jednotlivé uh, apely z naší strany k řadě témat, e, nepochybně i k otázce Eh, informátorů. Komise včera přijala rozhodnutí posílit opatření v této oblasti a to my velice vítáme. Teď je třeba, abychom se rychle pustili do práce v této věci. Co se mne týče, tak já bych také chtěl tady učinit určité pojítko mezi informátory a eh, investigačními novináři, protože eh, tady E, vlastně e, se obě strany snaží získat zájem veřejnosti o řadu věcí. A e, v tom finding sheetu komise jste hovořili i o širší ochraně myslím si, že maltská zkušenost je, velš, je výjimečná, protože v samotné zemi Eh, ten informátor, který hovoří způsobem, který vládě vyhovuje, tak eh, má ochranu a nejen to, dostává různá další privilegie. Eh, pokud ovšem je to, otáz, je to otázka například komisař paní Efimoji, o které se řecko vláda rozhodla, že jí poskytne ochranu. Pak je tady ovšem jiný typ eh, eh, informátorů, kteří vládám nejsou pochuti a tam je situace úplně odlišná. Eh, takže tady jde o to identifikovat úřady, které se budou s těmito informátory zabývat. A tyto orgány musí být samozřejmě nezávislé, pokud, pokud tady jsou určité propojené zájmy ohledně och, poskytnutí ochrany či ne, tak celá ta koncepce eh, by se mohla sesypat. Já dnes v Times of Malta eh, vidím, že v červnu se máte na Maltu vydat. A já si myslím, že to je velice, velice dobré, protože Eh, tady eh, opravdu nastal čas, aby komise, kromě parlamentu, byla ochránkyní eh, práv a zájmu občanů a lidu. A vy se jistě budete zabývat i otázkama kolem paní Galicie a budete se zabývat tím, že proč lidé, kteří byli e, obviněni, zatím nebyli předvedeni před soud. Eh, to je velice vítáno. Eh, já bych chtěl věřit, že všechna opatření jsou přijímána nejenom pro ochranu informátorů, ale také eh, v oblasti praní špinavých peněz a příslušné směrnice. To si myslím, že je další téma, o kterém budete na Maltě diskutovat. Pokud se totiž podíváme na vývoj směrnice, tak vidíme velkou relevanci E, této záležitosti, v neposlední řadě i v souvislosti s otázkou Pila Uzbek. Děkuji. Paní Delvo je další. Děkuji, paní komisařko. Eh, děkuji za vaši prezentaci. Já se samozřejmě mohu připojit k blahopřáním kolegyň a kolegů, ale jak si jistě eh, uvědomujete, někteří poslanci a poslankyně dost netrpělivě očekávají na sdělení ohledně umělé inteligence. Takže moje první otázka by byla, zda nám o tom můžete říct víc Eh, my si dobře uvědomujeme, že je obtížné eh, zajistit interakci mezi jednotlivými eh, generálními ředitelstvími a že je to všechno velmi čerstvé. Já samozřejmě vítám i toho průvodce, kterého navrhujete. To bude koncem roku hotové. A pak je tady otázka odpovědnosti a tam hovoříte velice opatrně v tom smyslu, že říkáte, že e, otevíráte dveře určitému řešení, to znamená, že nebude návrh ohledně odpovědnosti, takže já se ptám, zdali se nebojíte, že členské státy si mezi tím vytvoří nějaké vnitrostátní předpisy. Já tomu rozumím tak, že vidím, že některé e, členské státy jsou velice aktivní při prosazování pravidel pravidel a to samozřejmě eh, eh, by výrazně zkomplikovalo práci evropských legislativců. Eh, takže co chcete udělat, abyste si mohla přisvojit toto téma a zabránila fragmentaci toho rámce regulačního? A ptám se na to tím spíš, že jsem byla informována, že i na úrovni OECD jsou e, určité obavy ohledně e, třeba e, test testování a e, u vozů. Takže pokud i u e, toho testování je obtížné dospět ke společnému přístupu, tak se táži, jak se nám vůbec může po dařit zajistit vhodný rámec pro všechny tyto otázky, protože si myslím, že je to velice relevantní e, pro evropský průmysl, aby tady nebyl fragmentovaný trh. Děkuji. Další je pan Kavada. Děkuji, paní, pane předsedo, paní komisařko, děkuji za vaši prezentaci. Mám jenom krátkou poznámku a pak dotaz. Poznámka je ta, že i já jsem velice rád, stejně jako to vyjádřila řada kolegů, že jste vzala pevně do ruky otázku eh, informátorů a že to prostě nemohlo zůstat bez reakcí, bez odpovědi ve víceméně skandálním světě, ve kterém žijeme. K tomuto tématu dva body body, na které bych rád eh, soustředil vaši pozornost. Byl bych velice obezřetný a opatrný na ochranu strojů a novinářů na jedné straně eh, a na druhé straně, tak jak to řekl můj kolega, když jde o velice citlivá témata, tak je to velice, velice zásadní. Na druhou straně ovšem se táže, proč tady nemáme eh, jasné nástroji pro to, abychom mohli prostě podat žalobu na eh, eh, a maltskou vládu, která je teď evidentně e, tou, e, která si objednala e, vraždu. A e, my, Evropská unie, komise, máme v rukou pouze možnosti e, komuniké, tiskových zpráv a tak dále. Tady jde přece o veřejný zájem, o skutečnou spravedlnost a je třeba penalizovat stát, který je vinný e, tím, že vlastně je s, komplicem v vraždě, zatím jež, jedná se minimálně tedy o jednoho eh, člověka, eh, který je takto eh, evidentně, evidentně obviněn. Pak chci ještě říct, že text o informátorech mi připadá opravdu dobře vyvážený, protože víme velice dobře, že tady jsou dvě eh, nebezpečí. Eh, nejprve tedy, eh, že bychom mohli prostě otevřít pandořinu skřínku a to a to je zapotřebí, eh, protože nelze se již schovávat před realitou. A pak je tady ta nutnost větší, větší ochrany těch osob. Já jsem eh, z té práce spokojený, eh, stejně jako další kolegové. Má otázka je poměrně jednoduchá, paní komisařko, to se týká jiného problému. Jde o věc, která E, se týká pana Emilia Kataního e, a parlamentu. Jde o rozhodnutí e, soudu TS 140, jestli se nemýlím, ohledně dokumentů, čtyř sloupkových dokumentů, ve kter- o kterých vlastně jednáme při těch našich konzultací. Pokud by ovšem eh, toto eh, eh, se mělo stát prostě pravidelnou, pravidelnou veřejnou záležitostí, tak to se opravdu může stát, že by naše čtyři, tři instituce byly paralizovány. Mě by zajímalo, zdali toto rozhodnutí tribunálu budete akceptovat, a nebo zda se odvoláte proti tomuto rozhodnutí. Děkuji, další je pan Zvěvka. Děkuji, paní komisařko. Chci se připojit teď k těm, kteří vám blahopřáli a kteří vám poděkovali. Dokonce bych řekl, že kdybyste eh, předložila balíček, o, který, o kterém dnes eh, diskutujeme, eh, na počátku tak bychom, tak bychom eh, byli eh, také velice rádi. Máme už před sebou jenom rok. Eh, doufám, že můžu také být optimistou, že se to zvládne, ale bude zapotřebí skutečně velmi vysoké míry spolupráce na institucionální úrovni, abychom se dostali co nejdál. Takže jde o to, abychom nepřišli o to, E, co teď ten návrh obsahuje. A chtěl bych vám tedy poděkovat e, za e, text o informátorech. Ne snad, že by to bylo něco nového, vy jste o tom hovořila již dávno, ale ta práce byla poměrně rychlá a také vlastně byla, byla posunuta ku předu několika incidenty, včetně toho, o kterém zde byly hovořeno, eh, a to je ta malcká záležitost. Je eh, třeba říct, že návrh je eh, velice vyvážený a je třeba v tomto směru jít dál. Není možné směšovat informátory a novináře. Během našich diskuzí jsem měl velmi často pocit, že my vlastně tak nějak hovoříme o všech, že všichni jsou informátory a to přece není ten případ. Ta ochrana, ten soubor ochranných opatření, opatření pro informátory ničím e, e, mimořádným. Tím informátorem se nestanete, e, to není vlastně nějaká profese, to je něco, čím se stanete, když si všimnete, že v naš, ve vašem společenství, ve vašem okolí, ve vaší zemi se děje něco nepřiměřeného. Ten návrh směrnice je spravedlivý ve všech ohledech. Pokud specifikujeme velice konkrétně ty eh, termíny jako eh, informátor, eh, novinář, zdroj. Nedopustíme se těch chyb, které by nás mohly vést ke špatným rozhodnutím. Takže tolik asi k této záležitosti. Včera jsme hovořili také s panem místopředsedou Timmermancem. A teď firemní právo. My se snažíme přistoupit k těmto otázkám a řadě ohledů se nám to úplně nepovedlo. A já doufám, že tentokrát, i když už nám zbývá pouze jeden jediný rok, eh, se nám eh, dílo podaří a že tento ambiciozní eh, návrh dojde k právnému závěru. Paní komisařko, já bych eh, vám eh, chtěl poděkovat eh, za to, že má jít o návrh, který povede k rozvoji těch poctivých podnikatelů, poctivých firm, Často těž mám takový pocit, že se k podnikatelům stavíme jako k možným kriminálníkům. Samozřejmě někteří neužívají své situace, ale většina podnikatelů, většina podniků už jsou prostě poctiví, tvrdě pracující lidé. Malé a střední podniky e, jsou tím příkladem. Dávají práci 80% e, všech e, občanů Unie. Tady nezapomínejme na to, že jsou to právě tyto malé a střední podniky, ve kterých je centrum evropské ekonomiky. Nejsou to ty velké nadnárodní firmy, jsou to malé a střední podniky. E, pro ty bychom měli především, na ty bychom e, především měli myslet e, při vytváření našich návrhů. To jsou naši občané. Takže doufám, že se tento návrh dokončí do roku, do konce roku. Paní Rozie, prosím stručně, protože bychom samozřejmě rádi vyslechli i paní komisařku a její odpovědi. Děkuji, Pane předsedo, paní komisařko, budu velice stručná a přímá. Děkuji vám nejprve, paní komisařko, že jste mezi námi. Děkujeme za včerejší na předložený návrh. Naše frakce už potom volá dlouho. Ochrana informátorů je něco, co požadujeme dlouhou dobu a velice vítáme, že komise tak trochu změnila názor v této věci, protože úplně z kraje to nebylo eh, evidentní, že dostaneme do rukou legislativní text. A vy jste evidentně naslouchala parlamentu a naší frakci a proto teď předkládáte legislativní návrh, který je podle mého názoru tím hlavním sdělením Eh, zprávy, kterou parlament přijal před pěti měsíci. A jsou tam opravdu četné z těch cílů, které jsme navrhovali. Děkujeme za tuto práci a děkujeme za to, že jste tak bedlivě naslouchala Evropskému parlamentu. Je pravda, že tady jsou některé ještě eh, dokončené věci. Vy navrhujete něco, co je eh, velice široce koncipováno. Není to pouze něco, co by bylo ve vztahu zaměstnanec-zaměstnavatel, obyvatel, ale pokrývá to celou řadu dalších oblastí, eh, které spadají pod pravomoc Evropské unie. A to jsou ostatně eh, věci, které se vztahují k dalším našim požadavkům. A my to vítáme. ty věci kolem jurisdikce ve vztahu k informátorům jsou důležité a vy můžete počítat i s námi v tom smyslu, že předložíme naše další návrhy. To eh, pole působnosti je velice široké, ale my toto ještě budeme muset nějak vyjasnit eh, věci, které jsou striktně ilegální, například LuxLeaks, eh, budou nepochybně využity pro eh, zvážení, do jaké míry je tento návrh účinný. Pak jsou, je tam ještě pracovní právo, to bylo ponecháno stranou pro tuto eh, chvíli, ale i tam bychom rádi, kdyby byla větší míra eh, ochrany. A co se týče specifické implementace, tak se samozřejmě budeme muset zabývat realitou. E, většinou se jedná o lidi, kteří jsou izolováni, jsou samotní, ne často, e, či spíš často nemají nikoho, komu by se mohli svěřit a tváří v tvář jsou e, pak ty instituce. V naší zprávě z října jsme hovořili o té kontaktní osobě na národní úrovni a o dozoru a možná, že je to trošičku příliš eh, málo ambiciozní. Eh, otázka evropského dozoru nad těmito orgány by asi stála za to, eh, aby byla ještě promyšlená. Včera řečeno, že máte Eh, podporu parlamentu, co členské státy, co ministři. Máte nějakou představu, aby by se dalo zajistit, aby i z těchto stran byl návrh podpořen? Madam Děkuji vám. A teď eh, je to na vás, paní komisařko. Eh, bude to asi těžké na všechno odpovědět během tak krátké doby. Děkuji vám za vaše otázky, za inspirace, za to úsilí věci posunout ku předu. To já vnímám velmi pozitivně, protože jde o naši společnou práci. Nejprve chci odpovědět na tu otázku, kterou mi položilo více členů vašeho výboru. To se týká časového harmonogramu. Pan Zvěvka se ptal, do jaké míry jsem si jistá vším, ale samozřejmě já si můžu být jistá jenom tím, co budu dělat já sama. Budu usilovat a abychom to dotáhli do konce, můžu komunikovat s bulharským, rakouským a tím eh, rumunským předsednictvím, které nás čekají. U těch digitálních smluv to trvá ale velmi dlouho. My víme, že musíme dosáhnout pokroku. Já si pondělí budu mluvit příští týden s příslušným bulharským ministrem. Mám s ním mít dvě eh, schůzky kde eh, budu samozřejmě na něj tlačit. A myslím si, že eh, je možné, že oba ty návrhy by mohly být finalizovány během rakouského předsednictví. Co se týče eh, těch nových iniciativ, upřímně řečeno, si trochu dělám starost z toho občanského práva, protože ta pracovní skupina má spoustu dobrých úmyslů, ale neustále to projednává a prodiskutovává a já musím, že jsem trochu frustrovaná tím, jak pomalý je ten pokrok. E, například u Bruselu 2, nebo nařízení Brusel 2. Vy jste se na to ani neptali, ale my jsme na úvod měli jasnou vizi, že chceme pomoci těm dětem, které se dostanou do potíží po rozvodu, po mezinárodním rozvodu rodičů. ale teď se tam řeší eh, velké podrobnosti. Všechno je to vedeno dobrými úmysly, ale jak víme, eh, ty dobré úmysly někdy eh, nevedou k tomu kýženému cíli. Kolektivní očkodnění to je důležitá věc. Tam se ještě musí rozhodnout o kompetencích nejenom na úrovni parlamentu, ale i na té národní úrovni, stejně tak to platí i pro nesolventnost a u těch oznamovatelů možná také. Teď eh, mi dovolte, abych eh, odpověděl k těm oznamovatelům, protože na to eh, padla řada otázek. Paní Rada se ptala na to, jak jsme zvolili rozsah působnosti. My jsme se zaměřili na to, kde by mohlo vzniknout největší škoda pro veřejnost. To byl ten hlavní pilíř. Ten další důležitý pilíř byla ochrana poctivých občanů a dát jim možnost, aby využili ty nové možnosti. Je možné, že ještě dojde k rozšíření působnosti, zatím proto ale nevidíme. Eh, moc velký prostor, protože právní základ je jednotný trh a finanční zájmy Evropské unie. Takže my prověřujeme všechny ty možné eh, možné oblasti, kde by eh, se ta škoda mohla vyskytnout. A je ještě možné, že přijde po diskuzi nějaká nová inspirace novej, nová změna, která ale bude muset být v souladu s tím právním základem, který máme na ochranu oznamovatelů nezákonného jednání. Já mám na to velmi jasný názor. Nechtěla jsem, aby to byla ochrana jen tak na oko. Mně šlo skutečně o seriózní systém ochrany a proto jsme se tam snažili postihnout všechny ty různé případy, kde by mohlo dojít nějaké újmě, jako byly ty případy LuxLeaks, Cambridge Analytica, a tím jsme se řídili v našem uvažování. Ještě paní Regner se ptala na ten časový průběh, jak jsem říkala, já teď budu velmi brzy mluvit s bulharským ministrem, doufám, že se nám to podaří posunout k tomu návrhu o oznamatelích eh, eh, a v souvislosti s Maltou. Ano, já se chystám na Maltu, tam budeme řešit eh, praní špinavých peněz, posílení finančních analytických jednotek, protože nedávno jsme přijali materiál nebo směrnici o standardech v těchto analytických jednotkách, protože ty hrají klíčovou roli při boji proti praní špinavých peněz a ochraně finančního systému. A já se matských představitelů budu ptát na to, jaká konkrétní opatření podnikají. Stejně tak eh, budu mluvit s úřadem eh, žalobce a budu se ptat také dalších složek, které mají na starosti vyšetřování vraždy Eh, Dafne Galicie a Rozany a to spolu souvisí, ale není to to samé. Víme, že podle práva v Evropské unie, unie ty novináři mají vlastní systém ochrany, nespadá to pod eh, to, o čem mluvíme my v rámci té naší směrnice o, o ochraně oznovatelů, protože to eh, bude motivovat jejich zdroje, aby je upozorňovali na ty případy nezákonného jednání. A eh, novináři v tom tady nebudou sami, budou mít spolupracovníky, což je velmi užitečné a prospěšné pro práci eh, novinářů. Asi také víte, že mám na starosti ty projevy nenávisti na internetu. Víme, že v Evropě čím dál tím více se novináři uchylují k autocenzuře, protože mají pocit, že jsou v nějakém nebezpečí, že něco hrozí, dochází k různému zastrašování také na internetu a já si eh, myslím, že to je oblast, kde by členské státy měly se zasadit o lepší ochranu novinářů, ale to je spíše pravomoc členských států než Evropské unie. To je také moje odpověď eh, na to, o čem mluvil pan Kavada, který se také ptal na ochranu novinářů a působnost té směrnice o oznamovatelích. Co se Malty týče, tak my zatím nemáme žádné důkazy o tom, že by eh, se maltský stát mohl podílet na vraždě této novinářky, ale my tlačíme na to, aby dokonce proběhlo to vyšetřování. Já pořád věřím v nezávislost toho vyšetřování a proto také na Maltu pojedu, abych eh, tam mohla hovořit s těmi lidmi, kteří to mají na starosti. Vidím, že těch otázek k těm oznamovatelům bylo hodně. Co se týče toho soudního rozhodnutí kapitány, my pořád ještě zkoumáme, analyzujeme to rozhodnutí a čekáme také na postoj Evropského parlamentu k této věci. Paní Rozie, hovořila o kvalitě eh, toho naslouchání. A já jsem chtěla ještě zmínit jednu důležitou věc týkající se toho rozsahu působnosti a LuxLeaks, ten oznamovatel, který upozornil na ty případy daňových eh, úniků, byl potrestán v Lucembursku. A my teď navrhujeme, že nechceme, aby se tady rozlišovalo, jestli je to Mm, nějaké porušení, které spadá pod eh, trestní řád nebo ne, ale že by rozhodně výsledkem takového postupu nemělo, neměl být nějaký trest, který v podstatě je svědkem nějakého špatného nebo nezákonného jednání. A to je hlavní důvod, proč to vlastně děláme. My chceme otevřít ty interní kanály a myslím si, že v zájmu všech orgánů, aby informovali o těchto způsobech oznamování, aby ty informace mohli získat, protože pokud ten management vlastně se nepodílí na těch nezákonných krocích nebo špatných krocích, tak by to mělo být i v jeho zájmu, aby ty informace eh, o tom získal, co se děje v jejich organizaci. A proto také žádáme členské státy, aby zavedli ty externí kanály oznamování nebo podávání těchto informací. Myslím, že by bylo být vždycky velmi jasné, kam se můžu obrátit, eh, kam můžu předat nějakou informaci. My čekáme, že členské státy to budou široce eh, eh, o tom budou velmi informovat. My neříkáme, že to musí být nějaké nějaký centralizovaný orgán nebo instituce, můžou to být různé způsoby, protože je tady velmi široká eh, působnost. A v případě jakýchkoliv pochybností by ten oznamovatel měl mít vždycky eh, jedno místo, na které se může obrátit, což je úřad ombudsmana nebo ochránce práv. Pokud ty interní a externí kanály nefungují, tak samozřejmě může jít s tou svou věcí na veřejnost a pořád by měl mít nárok na stejnou míru ochrany před nějakou odplatou nebo trestem. A to máte naprosto pravdu. Je potřeba informovat občany o tom, jaké možnosti mají a co můžou v dané věci dělat. Ještě paní Regner, právo obchodních společností. Ano, zase jde o čas. Je to velký balíček. My jsme Eh, se k tomu dostali později, než se čekalo, ale myslím, že ten případ Polput eh, všechno změnil. My jsme chtěli přijmout legislativu, která by umožnila tu mobilitu podniků, ale ten případ polbot. byl velmi tolerantní k té otázce sídla podniku nebo společnosti a my jsme ve světle toho museli museli eh, zanalizovat eh, tu situaci, abychom to postihli. A myslím, že tady také eh, to nachází soulad s sociální Evropou, předsedy komise Jungera, jde tady o to spolurozhodování nebo účast zaměstnanců na řízení podniku. Tam, kde to platí v členských zemích, to musí být dodržováno. Stejně tak tady musí být pojistky proti těm fiktivním schránkovým společnostem, aby nedocházelo ke zneužívání těchto přesunů přes hranice nebo podnikání přes hranice, protože by to mohlo ohrozit eh, práva a zájmy zaměstnanců. A zítra uvidíte, že tam těch pojistek je hodně. Já jsem opravdu se snažila to, aby to bylo pozitivní nebo přínosné pro ty poctivé podnikatele, ale aby tam byly ty pojistky proti různému, různým způsobům zneužívání. A s panem Řevkou také souhlasím naprosto. A byla bych moc ráda, kdyby bylo eh, možné připravovat legislativu jenom pro ty poctivé lidi. Ten svět by byl mnohem lepší. Myslím, že by to bylo také jednodušší pro zákonodárce. Vždycky, když eh, přijdeme s nějakým návrhem pro poctivé, což byl i ten eh, návrh insolvence, tak vždycky slyšíme ty varovné hlasy, které upozorní na to zneužívání. Stejně taky digitalizace vždycky říkají všichni, ano, to je správný návrh, ale mohlo by se to zneužít eh, jednoduchá registrace online bez možnosti, aby notáři to všechno mohli ověřit. Ty údaje pro založení eh, společnosti, tak možná by to nebylo úplně dobré. Ať už budeme dělat cokoliv, tak musíme vždycky být velmi opatrní. Ale já pořád mám ten názor, že by legislativa měla věci umožňovat a být prospěšná pro ty poctivé eh, podniky. Jinak, eh, myslím, že se by nám pořád mělo podařit eh, dotáhnout do konce oba tyto návrhy a opakuji, že nechci, aby došlo ke snížení míry ochrany spotřebitelů kdekoliv v Evropské unii. Takže musíme najít nějaký způsob. Myslím, že na to se ptala paní Hautala. Já se nechci proslavit jako komisař, který měl na starosti ochranu spotřebitelů a během, jeho, eh, během mého mandátu, že by došlo ke snížení ochrany spotřebitelů. Takže my chceme stanovit nějaké standardy a chceme samozřejmě umožnit těm státům, které to chtějí zvýšit, tu míru ochrany, tak aby to udělali, ale aby tady byl nějaký, nějaká minimální harmonizace. Potom jde o ten zabudovaný software. My jsme o tom diskutovali s paní Gepard. Chceme to aplikovat i na budoucí legislativu, na legislativu například o internetu věcí a těch nových budoucích trendech, protože ty musíme postihnout všechna potenciální rizika v budoucnosti pro spotřebitele. A u těch digitálních smluv chci také zdůraznit, že by bylo dobře, kdyby to bylo co nejjednodušší pro prodejce a zákazníky. Když to bude příliš komplikované, tak to povede k různým režimům pro ten box, pro software, pro služby a to rozhodně nechceme. Potom paní Delbo, se eh, na robotiku, já vím, že jste asi čekala víc, ale my chceme teď eh, co nejdříve předložit eh, legislativu týkající se zárok produktů v příštím roce. To, co bude zveřejněno zítra, tak to bude pokrývat podporu umělé inteligence a robotiky v Evropské unii na základě inteligentního financování a potom tam jde o podporu výzkumu. Já jsem eh, na závěr svého úvodního vystoupení říkala, že jsem přesvědčena, že by se Evropská unie mohla stát lídrem v této oblasti. Zatím to tak nevypadá, protože jak Čína, tak Spojené státy eh, využívají eh, ta soukromá data velmi Eh, bezohledně, bez eh, ohledu na práva uživatelů, podobně jako jsme to teď viděli u toho případu Cambridge Analytica. Rozhodně tady eh, nejsou respektována práva jednotlivců, protože my bychom chtěli, aby u nás v Evropské unii jsme to sice umožnili, to využívání těch dat, ale při dodržování základních práv chceme si vytyčit svou vlastní cestu, proto chceme podpořit výzkum, a doufám, nebo věřím, že se nám to podaří. Takže v tom našem materiálu, který se zítra zveřejní, to bude o rozvoji, výzkumu, inteligentním financování, potřeba přizpůsobit naše vzdělávací systémy těmto novým výzvám na pracovním trhu a v té mé oblasti se pokoušíme o interpretaci současného právního rámce a jak to aplikovat na ty případy konkrétní. Jde o nezávadnost produktů a záruku, za produkt na, záruku na produkty. Vztahují se na to um, obecné legislativní nástroje. A příští rok měchom měli přijít s doporučením pro tu příští komise, jak v tom pokračovat. A možná, že ještě během našeho mandátu bychom mohli odvést velký kus té analytické práce a připravit to pro příští komisi. nebo nakonec řekneme, nějaká nová legislativa není potřeba, můžeme pořád používat ten současný právní rámec. Kolega mi říká, že už mám skončit a on má vždycky pravdu, takže tím musím skončit. Děkuji vám za ty vaše otázky, za inspiraci. Paní Hautala? Mohla byste ještě o, odpovědět na tu otázku týkající se přístupu ke spravedlnosti pro oběti trestné činnosti? Já jsem eh, říkala, že teď probíhá to jednání, jak víte, ta eh, působ, rozsah působnosti, který navrhujeme u toho kolektivního odškodnění. To bylo velmi vyvážené, promyšlené. komisi se o tom hodně debatovalo. Já musím přiznat, že jsem tím byla na začátku trochu frustrovaná, protože jsem měla pocit, že se to bude dotýkat pouze velmi úzké e, oblasti té ochrany spotřebitelů, ale mí kolegové si uvědomili, že je potřeba to oblast kolektivního odškodnění obohatit o to svou, eh, o to své portfolio. A je možné, že během těch jednání vy přijdete s nějakým návrhem nebo s tím eh, návrhem eh, přijdou členské státy. My jsme o tom uvažovali tak, že jsme se zaměřili na tu oblast, kde by mohla vzniknout největší škoda pro skupiny lidí, kde by to, tento nástroj mohl být eh, co nejefektivnější, aby chránil jejich zájmy. Pokud přijdete s dalšími návrhy, jak to rozšířit, tak potom to bude na, té další, na tom dalším jednání zákonodárců. So, thank you very much. Děkuji vám, paní komisařko, za tuto výměnu názoru. Bylo to velice obohacující. I pro mě, říká paní komisařka jsme velice eh, rádi, že jste dorazila a těšíme se na příští setkání v našem výboru. Děkujeme. Dear colleagues, uh, Vážení kolegové, jste připraveni k hlasování? Not everybody is prepared, I would say. Zdá se, že nejsme připraveni ještě úplně všichni. Okay. Uh, we, we vote on... Budeme teď hlasovat uh, o zprávě, která se týká hodnocení oblasti spravedlnosti v EU za rok 2017. Nejprve tedy kompromis B. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Libe 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto. Libe 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Pardon? Libe 14, paní kolegyně. Chcete to ověřit? Chcete ověřit Libe 8? příspěvek je mimo mikrofon. Já jsem říkal, že to bylo zamítnuto, ano? Chcete to ověřit nebo ne? Dobře. Ověříme Libe 8 elektronicky. Ještě jeden kolega nehlasoval, teď už je to v pořádku. Je to schváleno. Tak za to se omlouvám. Lebe 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis M. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Libe 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis C. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 32. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo schváleno. Dčko, Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Nyní 39. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 42. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo Schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis F. Kde pak to máme? Říká pan předseda. Takže F. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis G. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. 57. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis H. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis I. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 71. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději 71. Ověříme elektronicky, prosím. Návrh byl zamítnut. 72. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnout to Kompromis je, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 81, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnout to Kompromis K, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 80. 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to. Návrh 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to. 88. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději 88 ověříme elektronicky. Schváleno. Nyní 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto? 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 91. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis L. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 99. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh pět. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Osmička, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Devítka, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Jedenáct, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Dvanáct, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Schváleno. 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 17 a 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději tento návrh ověříme elektronicky. takže bylo to přijato. Nyní dvacítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Jednička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději tento návrh ověříme elektronicky. Ještě jeden poslanec nehlasoval, teď už je to v pořádku. Návrh byl přijat. Nyní 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Dvojka a 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Trojka, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale raději to ověříme elektronicky. Tak, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o celém návrhu zprávy. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Gratuluji paní Jutelant. A nyní přistupujeme k hlasování o návrhu zprávy o nařízení, kterým se nav- nahrazuje příloha a nařízení 2015-848 o insolvenčním řízení. Máme tady eh, hlasování unblock eh, u všech pozměňovacích návrhů, takže bychom to mohli udělat elektronicky, abychom si byli opravdu jistí a abychom si trochu to hlasování užili. Ještě dva poslanci nehlasovali, výborně končím hlasování. A návrh byl přijat. A nyní hlasujeme o návrhu zprávy jako celku a opět je to elektronické hlasování. To bude určitě velké překvapení. A zpráva byla přijata. Takže tímto gratuluji panu Zvěvkovi. A nyní se dostáváme ke statistice, pokud jde o přepravu zboží vnitrostátními vodními cestami. Elektronicky hlasujeme, můžete hlasovat, prosím. Přijato a gratuluji paní Geringer. A nyní se dostáváme k emisním standardům. Pokud jde o vozidla a hlasujeme elektronicky, můžete hlasovat, prosím. Zpráva byla přijata. Ještě jednou gratuluji paní Geringer. Tímto končím dnešní hlasování. Sorry, no. yes. Yes. yes. So this and those two and this. Yes. Now let me... Nyní dovolte, abychom pokračovali bodem číslo 6, eh, sdělení předsedy. Za prvé, Společné zasedání Jury Avko s hlasováním o návrhu zprávy o implementaci a interpretaci eh, dohody o lepším přijímání legislativy proběhne zítra v 11.15, ve čtvrt na 12 a pardon, v 11.50, v 11.50 eh, za druhé, pokud jde o rozšířené zasedání skupiny pro eh, Brexit, kde bude zastoupeno britské ministerstvo vnitra, pokud jde o výpočetní systém ohledně evropských občanů, proběhne dnes půl eh, jedné v místnosti 5G3. To znamená poté, co vlastně skončí naše dopolední jednání tady na výboru. Výbor Jury byl pozván na toto zasedání. A ještě vás chci informovat eh, o rozhodnutích eh, koordinátorů, která padla včera. Koordinátoři se dohodli, že budou jmenovat paní Hautolu jako zpravodajku pro žádost o zbavení imunity pana Georgiose Kircose Zmenovali jsme pana Zvěvku pravodajem pro legislativní zprávu z vlastní iniciativy o urychleném vypořádání komerčních sporů. Chceme jmenovat pana Maštálku pravodajem pro stanovisko o ochraně pracovníků před riziky, které souvisejí s expozicí vůči karcinogenům a mutagenům na pracovišti a pokud jde o transparentnost a udržitelnost evropského posouzení rizik v potravinářském řetězci. Dále koordinátoři rozhodli podat otázkou k ústnímu zodpovězení, pokud jde o směrnici o pojištění motorových vozidel. Konkrétně chceme vyzvat komisaře Ettingera, aby se zúčastnil strukturovaného dialogu s naším výborem a zašleme mu dopis, který se bude týkat iniciativy eh, ohledně výběru pracovníků eh, na pozice seniorního managementu. Budeme řešit otázku služebního řádu a všechny související záležitosti. Také zašleme podobný dopis předsedovi výboru KONT. A poslední věc, koordinátoři se rozhodli, že zorganizují neformální jednání s s koordinátorem pro prosazování duševního vlastnictví ve Spojených státech. Takže to jsou všechna sdělení. now we are at I... Tak dostáváme se k bodu 17. Máme tady odcházejícího výkonného ředitele Úřadu EU pro duševní vlastnictví pana Antonia Campinuse, eh, který naposledy vystoupí v našem výboru eh, ve své současné funkci výkonného ředitele, než přestoupí do úřadu, Evropského úřadu pro patenty 1. Eh, července letošního roku. Takže eh, při této příležitosti bych panu Kampinosovi chtěl k jmenování do nové funkce poblahopřát. Účelem našeho dnešního jednání je prodiskutovat kroky v oblasti duševního vlastnictví a úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout v oblasti duševního vlastnictví v EU. Takže, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, dámy a pánové. Během posledních let eh, jste byli velice mm, štědří, pokud jde o čas, který jste věnovali ehm, EU IPO a vůbec záležitostem duševního vlastnictví chci vám za vaši pozornost poděkovat a také za práci poslanců ve vašem výboru, protože jste podpořili zlepšení e, v oblasti práv duševního vlastnictví a tedy práv evropských občanů. Pokud jde o vývoj v minulých letech, e, ukazuje, že váš zájem o kreativitu, inovace, o podporu těchto oblastí byl velice předvídavý. A vy jste řekl, že toto je moje poslední vystoupení ve vašem výboru jakožto ředitel úřadu EU pro duševní vlastnictví, protože od 1. července eh, budu předsedat eh, Evropskému patentovému úřadu, takže asi chápete, že můj zájem o kreativitu a inovace a zejména pak vynálezy se nijak eh, nesnižuje, spíše naopak. Eh, přechod do nové funkce mi dává další důvody k tomu, abych se zamyslel nad vazbami mezi duševním vlastnictvím a mezi mm, komplexním přístupem k legislativě v této oblasti globálně. Takže bych při této příležitosti připomenul některé změny, ke kterým již došlo v oblasti práv eh, duševního vlastnictví a zmíním některé problémy, s nimiž se potýkáme do budoucna. Mezi ty problémy patří velice rychlý vývoj technologií. Roste poptávka eh, po ochraně duševního vlastnictví globálně. Třeba zajistit, aby tato důležitá práva byla skutečně globálně na eh, globálním trhu chráněna. Teď bych se chtěl podívat na těch minulých sedm let. To, byla, to byl okamžik, kdy jsem poprvé vystoupil ve vašem výboru, bylo to v roce 2011 a od toho prvního zasedání ehm, Myslím, musím říci, že ochrana duševního vlastnictví začala nabývat politického i hospodářského významu. Samozřejmě, že odpovědnost našeho úřadu se také v posledních letech vyvíjela. EU IPO teď přispívá v podstatě ke každé oblasti práv duševního vlastnictví, nejenom jako registrační úřad eh, pro ochranné známky, ale snažíme se dostat eh, našemu názvu, to znamená Úřadu pro ochranu duševního vlastnictví v EU, to znamená že jsme odpovědní za tuto oblast, ale to jenom díky podpoře parlamentu a rady a díky uživatelům evropského systému ochrany práv eh, duševního vlastnictví. V roce 2011 jsem zdůrazňovala, jak důležitá jsou eh, práva duševního vlastnictví pro společnost a hospodářství obecně. Od té doby jsme od té doby vznikla také observatoř pro ochranu duševního vlastnictví a vznikly čtyři studie ohledně duševního vlastnictví a ohledně jejich role, eh, která se, kterou se podařilo vyjasnit a dospět ke koncenzu. Ty studie, zejména ta, která se týká ekonomického významu duševního vlastnictví, dopadů poškozování těchto práv eh, a Mm, studie k vnímání duševního vlastnictví ze strany občanů. To jsou dnes oblasti a studie, které jsou vlastně globálně a veřejně uznávány. Tyto studie byly citovány při celé řadě příležitostí v G7 a nedávno také eh, VTO v Ženevě, eh, kde komise představovala, a náš úřad tam představoval eh, Eh, naše práci. Takže tyto stěžejní studie jsme zadali proto, abychom měli aktuální informace. Kromě toho ovšem probíhala i podrobnější šetření ohledně potenciálu malých a středních podniků a co udělat pro zlepšení jejich situace. My jsme za tímto účelem eh, mm, nastavili úzké vztahy s dalšími podobnými úřady a agenturami, abychom dosáhli větší transformace a konvergence v oblasti ochranných známek a ochrany návrhu. Chceme snížit náklady na služby, které poskytujeme veřejnosti v oblasti duševního vlastnictví. Nastavili jsme si sedm oblastí, kde chceme dosáhnout konvergence. Dvě se týkají e, návrhů, konstrukčních návrhů, jiné se týkají obchodních známek nebo zveřejňování návrhů na internetu. Partnerství, konvergence a sdílené digitální informace eh, v bezpečném uživatelském prostředí jsou velice důležité, pokud chceme získat podporu evropských podniků a pokud chceme, aby skutečně využili své kreativity a inovací. Takže mohu potvrdit, eh, že máme nadále zájem o to, aby tato, mm, tento partnerský přístup pokračoval a byl rozšířen i na oblast patentů. Je to velice důležité, abychom plně využili potenciálu malých a středních podniků a zajistili, že vynálezy eh, se přetvoří v komerční výrobky, takže tady jde o technologické transfery, o licencování, nejenom o uznání samotných vynálezů. Náš úřad nedávno tedy věnoval pozornost tomu, co můžeme udělat pro to, abychom posílili transfer technologií a pracujeme také na internetovém portálu, který by byl takovým jednotným kontaktním místem pro firmy, které hledají informace a chtějí pomoc při využití duševního vlastnictví. V Evropské unii spolupracujeme s celou sítí úřadů ve všech oblastech ochrany duševního vlastnictví, včetně v té oblasti, eh, eh, kde se zabýváme větším respektem k právům eh, duševního vlastnictví. Také jsme vypracovali celou řadu důležitých nástrojů, které pomáhají donucovacím orgánům a Posilujeme spolupráci se soudci, se státními zástupci a s policií. E, tady bych připomenul důležitý vztah, který jsme nastavili s Europolem, kdy podporujeme e, Centrum pro e, boj s porušováním duševního vlastnictví na internetu. Ale naše spolupráce se neomezuje pouze na EU, spolupracujeme i globálně. Náš úřad eh, pracuje jménem Evropské komise jako implementační agentura pro evropské financované projekty i jinde eh, po světě, abychom dosáhli větší transparentnosti, konvergence a přístupnosti, zejména ve prospěch malých a středních podniků. Pokud jde o některé změny ve společnosti a hospodářství um, obecně, my se snažíme s tím držet krok a došlo tedy i k legislativním změnám. Chtělo by se říci, že legislativa mm, často zaostává s těmi změnami, které v terénu probíhají. Bohužel asi víte o nařízení o ochranných známkách. To nabízí vylepšení a zjednodušení a obsahuje ustanovení o mezinárodní eh, spolupráci. Od loňského října požadavek na grafické znázornění obchranných známek bylo zrušeno a nový, nové kompetence úřadu, pokud jde o certifikaci ochranných známek, byly naopak zavedeny. Někteří zákonodárci i uživatelé se ptali na vyhlídky, pokud jde o podobné legislativní změny v oblasti designu. Bohužel eh, tady eh, nám komise sdělila, že nové nařízení o designu, o návrzích ještě zdaleka není hotové, takže v mezidobí naše podniky musí nějak v globálním prostředí fungovat a my vnímáme tu potřebu modernizovat toto, tuto legislativu. Například eh, v Jižní Koreji už je možné registrovat si návrh, ale v EU ne ještě k podobné věci, pokud jde o vazbu mezi ochrannými eh, známkami a zeměpisnými ochrannými značkami, je potřeba eh, jejich uznání sformalizovat. Evropský parlament naléhal na to, aby úřad převzal v odpovědnost za eh, zeměpisná označení, včetně nezemědělských označení, protože prozatím k tomu není žádný konkrétní návrh, ale mohu říci, že my už jsme začali úžeji spolupracovat s DG Agri, začali jsme prověřovat možnost eh, zvážit tuto věc eh, do budoucna. Pokud jde eh, o tu ochranu návrhu, a tady vidíme, že je zájem o větší ochranu uživatele se na nás obracejí s tím, abychom v této věci pokročili. Tady ovšem záleží také hodně na postoji komise. A poslední věc, chci vás aktuálně informovat o našich eh, činnostech. Je třeba zdůraznit, že musíme naplňovat eh, své poslání registračního úřadu. Eh, naše role se rozšířila, ale Zejména se zaměřuje na zprávu eh, systému ochrany, ochranných známek. To i do budoucna eh, zůstává eh, hlavní naší náplní. Provedli jsme celou řadu investic do digitálních technologií a díky tomu jsme schopni se vypořádat s nárůstem práce za současných eh, personálních a finančních eh, možností. Byli jsme schopni poskytovat i služby navíc, o které jsme byli v oblasti duševního vlastnictví požádány. Ty změny probíhají v rámci našeho úřadu, byly skutečně hloubkové. Eh, Pracujeme více v týmech, ve abychom dostali potřebám našich uživatelů. Používáme technologie big data a tak podobně. Samozřejmě nárůst práce se může projevit na kvalitě naší práce do budoucna. Například v loňském roce bylo podáno, pokud je o mm, žádosti o ochranou známku, o 8 žádostí e, více a u návrhu o 4 více. Takže poptávka roste, ale přitom se zkracují lhůty pro publikování ochranných eh, známek. Celkově náš úřad eh, zvýšil svoji účinnost eh, v loňském roce o 5,9 Tímto chci poděkovat našim eh, pracovníkům, kteří se dokázali přizpůsobit novým podmínkám eh, práce, vnímají to naopak jako příležitost, jak přinést novou hodnotu. Tyto statistické údaje naznačují, jak vypadá ta cesta, na kterou se náš úřad vydal následujeme strategický plán, který eh, chce, abychom byli mm, velice rychle reagující, kvalitní služby poskytující eh, institucí v oblasti duševního vlastnictví. Já doufám, že mm, Eh, vy vnímáte tyto změny také pozitivně. Víte, že jsou tady velké výzvy v oblasti duševního vlastnictví. Ty výzvy rostou. V posledních letech Evropská unie zdůrazňovala podporu kreativity a inovací jako součást agenty 2020 eh, směrem k inkluzivnímu a inteligentnímu růstu. Ale protože se blížíme k roku 2020, eh, navíc jsme v situaci Brexitu a parlamentu příští rok končí mandát, tak si myslím, že je třeba eh, eh, provést určitou eh, bilanci situace. Takzvaná čtvrtá průmyslová revoluce přináší obrovské technologické změny, umělou inteligenci, autonomní vozidla, 3D tisk, bitcoiny a další služby, které jsou založeny na blockchainových technologiích. Některé z dopadů, například 3D tisku, souvisejí s ochranou práv duševního vlastnictví, protože se dostáváme do situace, kdy i velice sofistikované eh, konstrukční výrobky mohou být vlastně tímto způsobem přetvářeny v konečný produkt. Takže ku příkladu, General Electric eh, používá eh, přímý laserový 3D tisk, aby vyráběl tryskové motory a firma říká, že v budoucnu už nebude potřebovat eh, eh, stovky letadel se strojovými eh, součástkami, ale bude pro ně používat čistě 3D tisk nebo Adidas. Ten zase spustil výrobu prvních běžeckých bot z 3D tisku už v lednu. A boty se tak mohou přizpůsobit individuálním požadavkům mm, nositele. Takže Eh, Takto se vyvíjí situace i například u horských eh, kol, u šperků a tak eh, podobně. Tam všude se používají vyspělé technologie 3D tisku. Pak umělá inteligence. To má obrovské dopady na big data, na um, uh, strojový překlad, autonomní vozidla, obrané aplikace a tak dále. Používání velkých dat, to je um, důležitá věc pro náš úřad. Eh, nicméně eh, my vidíme, že eh, umělou inteligenci musíme označit za oblast strategicky důležitou, protože ta bude pohánět náš ekonomický vývoj a některé aplikace v této oblasti sebou nesou právní, etické eh, a jiné společenské problémy. Je to určitě oblast, eh, která si zaslouží velkou pozornost a pochopení celého hm, potenciálu a souvisí s tím také obavy o ochranu uživatelských údajů. Vys, aféra Facebook my se snažíme využívat možností velkých dat. Ukazuje se, že je možné chopit se těchto nových technologických změn a využít jich k našemu prospěchu. Tak pokud už jde tedy o nové technologie a inovace, nemůžeme si dovolit, abychom eh, jaksi zaostali za konkurenty pokud jde o USA a Japonsko, ti jsou lídři, pokud jde o inteligentní propojené eh, objekty. Vývoj v Japonsku a Jižní Koreji jde mnohem rychleji. Takže v našem úřadu vidíme podobnou situaci eh, i u aplikací ochranných známek. V loňském roce aplikace ochranných známek v Číně se zdvojnásobily oproti roku 2015 a Čína je třetí největší zemí po Německu a Spojených státech eh, v tomto ohledu. Eh, v prvním čtvrtletí letošního roku aplikace ochrany známek v EU z Číny byly na prvním mm, místě, pak následovalo překročení Spojenými státy. Pokud jde tedy o eh, růst zdrojů eh, práv IPR, tady nám opět roste počet případů to dokazují i studie, které si náš úřad a naše observatoř zadali. Spolupracujeme s OECD a ukazuje se, že porušování eh, práv duševnímu vlastnictví neustává, naopak může představovat až 5 eh, eh, našeho vývozu a to je 88 miliard eur. Náš úřad teď musí řešit eh, velký nárůst poptávky po ochraně práv duševního vlastnictví i v dosud neznámých technologických oblastech. Roste počet žádostí také mimo Evropskou unii. Takže určitým řešením musí být lepší pochopení vývoje technologií a jejich efektivnější využití eh, proto, abychom se s komplikovaným světem vypořádali. Eh, dochází k velkému eh, růst, nárůstu technologií, například eh, u virtuálních eh, měn, bitcoin, ale zase k uplatňování blockchainových technologií, které zase můžeme využít v boji proti porušování práv k duševnímu vlastnictví. Chceme Eh, zlepšit eh, také situaci v oblasti programování, kde jsou obrovské eh, výzvy a potenciál blockchainových technologií. My jsme, si, my jsme minulý měsíc spustili soutěž, jak nejlépe využít blockchainových technologií pro systémy sledování. Vyvrcholení bude tady v červnu v Bruselu a budeme vyhlašovat hlavní cenu ve výši 100 000 eur. Já doufám, že výstupy z této soutěže se pak přetvoří do praxe a podobně. Pracujeme s dalšími partnery, včetně naší observatoře, na tom, abychom v budoucnu nedali prioritu oblastem, které podporují eh, úspěšné aplikace, které přinesou nějaký užitek eh, Tady chceme se zaměřit na vytváření sítí a chceme spolupracovat s agenturami a úřady, abychom eh, vytvořili společné propojené systémy, protože potřebujeme zlepšit sdílení údajů a výměnu informací. A jak asi víte, tak eh, Náš úřad také vytvořil donucovací eh, nástroje, statistiku proti pladělání, a databáze, kde zaznamenáváme porušení eh, duševního vlastnictví ve třetích zemích. Teď to konsolidujeme do jediné evropské platformy. Kromě tomu Kromě toho budeme nadále pracovat s dalšími evropskými agenturami a generálním ředitelství na tom, abychom eh, podpořili eh, současnou platformu pro boj s porušováním práv duševního vlastnictví. Pan předseda žádá o zpomalení. Takže dále sledujeme nezákonné trhy a nezákonné financování a rovněž eh, tak to bylo možné rozbít eh, síť distributorů, eh, kteří nabízejí padělané zboží, včetně luxusních typů zboží, sportovního vybavení a tak dále. Podle názoru našeho úřadu je e, zapotřebí, aby posílená spolupráce všech zúčastněných stran, včetně unijních agentur, Eh, byla i nadále posilována, eh, bychom lépe mohli bojovat s paděláním a s pirátstvím. Tento soustředěný přístup je zásadní, pokud chceme úspěšně bojovat proti globálnímu jevu, eh, který důrazně prostupuje všemi aspekty lepších, nástupu lepších technologií. Takže příslušní eh, generální ředitele jednotlivých eh, organizací a unijních eh, agentur se setkali zcela poprvé, je to historická premiéra. Diskutovala se o současné a budoucí spolupráci během jednání. Se účastníci shodli na významu vyměňování e, údajů a posílené spolupráce mezi Unií a e, národními e, orgány. Takže efektivně, prac, efektivněji pracovat různými metodami, to bylo rovněž součástí diskuze a účastníci se shodli, že se budou pravidelně setkávat, aby mohli zmapovat dosažené úspěchy teď je čas na to, abychom se posunuli směrem ke konkrétním aktivitám a doufáme, že toto jednání je prvním zásadním krokem eh, v tom, co eh, požaduje evropská veřejnost. Jak víte, tak, jak vidíte, tak od roku 2011 jsme se hodně posunuli. Tehdy jsem chtěl získat i vaše připomínky, tehdy jsem předkládal první priority našeho úřadu. A když se podíváme zpátky, tak eh, se můžeme podívat eh, na eh, sedm důrazných kroků, které se nám podařilo vykonat. A práva intelektuálního duševního vlastnictví musí být relevantní, musí být více rozšiřována a je to velký potenciál i pro malé a střední podniky. Tato, tato práva musí musí být eh, pochopena a eh, také respektována a prosazována. To je eh, o to důležitější, že tady je obrovská, obrovský nástup moderních technologií, v této měnící se atmosféře nebylo nikdy tak důležité jako nyní eh, sdílet povědomí o této tematice, včetně prosazování a legislativního rámce, abychom se alespoň snažili eh, s vývojem držet přibližně krok. Samozřejmě eh, váš výbor hraje také klíčovou roli při tom, abychom se mohli podívat výzvám Eh, plně eh, v tvář. Toto eh, je třeba vnímat tak, že náš orgán je nástrojem, který má být ku pomoci veřejnosti, jak odborné, tak široké. Děkuji vám za pozornost, děkuji vám za podporu, abychom dosáhli společně toho, že tato práva duševního vlastnictví budou relevantní i v 21. století. Děkuji, eh, pane Kampiňosi, za vaše nesmírně bohaté expoze. Máme tady několik žádostí o slovo. Pan Kavada se hlásí jako první. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych veřejně říct těm, kteří jsou v tomto sále a také do zápisu z našeho jednání, jak nástroj, který pan Campinos eh, řídil až doteď, je zcela zásadní v, na kontinentě, kde skutečná kreativní, eh, skutečné kreativní bohatství, jediné skutečné kreativní bohatství je právě ochrana duševního vlastnictví. Je tady studie, kterou často cituji, eh, kterou realizoval opravdu dost nezávislý eh, kabinet eh, právnický, který došel k závěru, že to je více jak 530 miliard eur ročně to, což je tedy e, částka, která představuje e, duševní vlastnictví vyprodukované e, každým rokem na území Unie a o to důležitější je, abychom se obrnili a bojovali proti podvodům. Nedávno mi bylo řečeno, že na východě našeho kontinentu jsou to obrovské vlaky, desítky vlaků Eh, denně, které přijíždějí na náš, eh, do naší části kontinentu z východu, samozřejmě z Číny, s padělaným zbožím v eh, většině případů. Teď máme důkaz, že tento orgán funguje, že vztah s policejními složkami tohoto úřadu je excelentní. Já chci říct, že jsem měl to čest náš parlament zastupovat na vašem jednání a Eh, pan Zvědka mě to potvrdí a eh, paní Le Grip, která je teď také francouz, eh, ve francouzském parlamentu nyní, tak my jsme tam byli přítomní a chci říct, že došlo k velice výrazné modernizaci úřadu pod vaším vedením a mě se opravdu, já musím říct, že mě opravdu velmi zaujalo, že u takovéto eh, instituce trochu oddělené od toho centrálního střediska moci. Jsem měl pocit, že jsem ve skutečně moderní eh, firmě, řekl bych. Vaše, eh, vaši spolupracovníci se opravdu dokázali vypořádat s tím bleskovým ďábelským tempem současného světa a musím říct, že vám e, musíme poděkovat za e, opravdu, opravdu e, dali velkou lekci v tom, co dokázali. A myslím si, že je opravdu zapotřebí neodnímat Eh, finanční prostředky této organizaci, umožnit tomuto úřadu, aby opravdu i nadále pracoval, protože světová konkurence eh, tady existuje, eh, roste a jediný úřad, jediná, jediný nástroj, který máme pro to, abychom se s těmito jednotlivými aspekty konkurence vyrovnali, je právě úřad zde přítomného pana Kampinose. Musím také říct, že Eh, eh, to, že jste se teď stal šéfem Evropského eh, úřadu pro patenty, je také důkazem toho, že, vaše, že jsou vaše schopnosti správně vnímány. Paní Nibler. Děkuji. <clears throat> Děkuji za vaše informace, za ten přehled, za tuto výměnu názoru. Chtěla bych nejprve říci, že eh, je velmi působivé ta práce vašeho úřadu, kterou jste tady popsal. Já si velmi cením toho, že se berete jako služebník eh, celé této věci, že chcete úřady věcí zmodernizovat tento systém, takže vám děkuji za ty vaše plány. Myslím, že skvěle, že to nevnímáte jenom optikou vašeho úřadu, ale že eh, vidíte i ten širší kontext a možnosti další spolupráce s eh, jinými agenturami Evropské unie a institucemi. To budování těch platform pro rušení vlastnictví, to všechno eh, je podle mě vynikající. A vy jste také hovořil o blockchainu, o tom, jak asi v budoucnosti to eh, bude upraveno. To, to mě samotnou nikdy nenapadlo, že by to takto mohlo fungovat. Eh, je to tedy velmi inspirativní, když se člověk zamyslí nad tím, jak eh, se mohou technologie v budoucnosti vyvíjet. A pro mě, na mě to udělalo velký dojem. Mám jednu konkrétní otázku. Vy jste hovořil o konkurenci z Číny a proto se chci zeptat, jestli podle vaší zkušeností Číňané nebo Američané jsou prostě lepší vzhledem ke své lepší inovativnosti, anebo eh, to umí více komerčně využívat tyto inovace. Jsme tedy pozadu v té in, inovativnosti, v tom té schopnosti přicházet s eh, inovativními kreativními řešeními, anebo neumíme tak moc eh, využívat Eh, komerčně tyto nápady. A potom k tomu, co říkal pan Kavado, máme kreativní průmysl v Evropě. Myslím, že tím se Evropa vyznačuje. Je to ta kreativita, vede to pak k tomu vytváření obsahu, který je třeba na internetu. A já eh, nejsem zastánce, jak říká pan Kavada, toho, že by všechno mělo být neustále zdarma na internetu, ale že bychom to vnímali měli vnímat jako jakousi investici nebo také eh, eh, ekonomický statek nebo aktivo, a, aktivum. A další stimul pro eh, naše hospodářství v EU. Děkuji paní Regner. Děkuji za vaši prezentaci, ta byla velmi obsažná. Já Eh, jsem nikdy nebyla u vás eh, na místě, ale vždycky, když eh, přijede delegace a vypráví o tom, co zažili v Alicante, tak jsou vždycky všichni velmi nadšení a mají příjemný pocit, aspoň tak já jsem to pochopila. Otázku mám k blockchainu, už tady o tom také mluvila Angelika Niebler. Vy jste mluvil o tom, že se tím budete zabývat v červnu. Mě by zajímalo, jak můžete naložit s tím porušováním duševního vlastnictví této oblasti, protože i nám to přijde jako velmi zajímavá oblast. Pan Zvěvka? Děkuji bardzo. Já bym... Eh, Děkuji, pane předsedo. Rád bych se připojil k předřečníkům a především k panu Kavadovi. A poděkoval vám za to všechno úsilí, které jste vyvinul jako ředitel vaší instituce, drahý Antonio. Měl jsem to potěšení, že jsem mohl sledovat veškeré vaše kroky, vaše úsilí během všech těch let. Eh, ve vaší funkci ředitele. A také blahopřeji eh, eh, je to opravdu jedna z nejlepších agentur, kterou tady se můžeme chlubit v Unii. Nechci tady znovu opakovat všechny ty příklady dobře E, stanovené spolupráce a příklady toho pohledu do budoucna. Musím říct, že to je jedna z e, těch agentur, která e, nás opravdu nestojí ani halíř, která je v černých a ne červených čísel a číslech a která přináší viditelné, zřejmé výsledky. Jsem skutečně rád, že pan Campinos se teď vydá do eh, Evropského úřadu průmyslového eh, patentového úřadu v Mnichově a ten, kdo bude nahrazovat vás ve vaší stávající funkci, tak bude mít co dělat, aby dosáhl té míry eh, úsilí, které jste vy vyvinul. Eh, mám pouze možná určité obavy vzhledem k novým výzvám, které před námi stojí, protože nové zásadní věci se v technologiích eh, eh, objevují prakticky denně a eh, z hlediska Evropské unie se jedná o věc zásadní. Otázkou je, zdali je to vše o, všechno o identifikaci a spolupráci s těmi institucemi, které mají eh, za úkol a mají také pravomoc eh, sledovat eh, ingerence do evropského práva v tomto směru HDP členských států a unijní HDP by v tomto směru mělo být za to v potaz. A já se ptám, proč vlastně prohráváme tu bitvu proti Američanům, proč eh, prohráváme s, eh, také s některými azijskými hospodářskými tygry. Eh, možná, že jde o rozvoj určitých myšlenek a koncept států, možná, že jde o prostě nadané jednotlivce, možná, že jde o to, že my dostatečně nechráníme eh, jejich zájmy a také ty projekty eh, které vytvářejí a za které jsou zodpovědní. Dostávám se také k některým eh, zprávám v tomto směru od nás z Polska. Chci vám také poděkovat za určitou myšlenku, za myšlenku společného konceptu těch patentových úřadů. Myslím si, že ta těsnější spolupráce a výměna dobrých zkušeností nepochybně přinese e, pozitiva do budoucna. A přeji hodně úspěchů v Mnichovském úřadu. Děkuji. Děkuji za laskavá a vlídná slova. Děkuji také za vaše dotazy. Abych se pokusil na ně nějak odpovědět, jsou to dotazy velmi komplexní, tak bych řekl asi tolik. Pokud se podíváte na úroveň našich vědeckých dokumentů a publikací, Eh, v Evropě, tak nejsme eh, za spojenými státy, nepokulháváme, a to teda nemluvím ani o těch čínských. To mě vede k tomu, že nejde o produkci vědění. V tom za Američany nezaostáváme. Spíš jde o e, posunutí těch výsledků vědeckého bádání do praxe e, směrem e, k vytváření pracovních příležitostí. Američané mají dvě výhody oproti nám. Za prvé představují pouze jednu jedinou zemi. Nás je stále ještě 28, přestože komise a parlament a rada rada eh, dělají, co mohou, ale je nás prostě 28 eh, a jsme různé země s různou mírou zralosti a eh, podívejme se třeba na Severany. Ti mají velmi dobré zkušenosti a velmi dobrou schopnost přetavovat znalosti z vědy do praxe. Nebo Německo také. Možná do budoucna bychom se měli více pokusit jak vlastně zjistit, jak vlastně ten ekosystém e, funguje, jak dostat ty myšlenky na trh, kde jsou ty nejlepší příklady takovéhoto převádění teorie do praxe a kde jsou ty nedostatky. Já vždycky e, říkám, že ten princip subsidiarity, ty národní úřady by tady měly hrát větší roli. To je krása Evropy. Američané jsou velmi, velmi dobří na eh, veřejné i soukromé privátní, eh, eh, soukromém trhu prostě tyto věci řešit. Oni neidentifikují pouze problémy, oni se snaží zároveň také eh, ty problémy řešit a vytvořili ekosystém, který je mnohem příznivější. Je to prostě jedna země, to už jsem řekl, je to pro ně snažší než pro nás, ale neřekl bych, že jsou lepší při eh, produkování eh, prostě vědeckých výsledků, ale prostě se jim lépe daří je převádět do praxe. V zásadě ještě chci říct, že my jsme eh, identifikovali nějakých čtyři 40 eh, programátorů, kodérů, kteří nás budou, eh, kteří se budou prostě snažit nás v tomto směru posunout. Blockchain technologie znamená, že od vytvoření produktu k jeho distribuci ten celý proces je plně pod kontrolou. Takže v zásadě byste mohli vědět, když eh, ten generický produkt je eh, vyroben, tak ho budete moci sledovat až do eh, chvíle, kdy bude distribuován. Ano, problém, který Evropa má, je sdílení údajů, sdílení dat, když například hovořím eh, se svými kolegy eh, v policejních složkách v Portugalsku, tak eh, oni mají různé systémy klasifikace produktů a problém s vlaky a loďmi je ten, že prostě nemůžete otevřít všechny kontejnery v Rotterdamu a ne všechny vlaky. Vy musíte zastavit ty správné vlaky a správné kontejnery. Jde o sdílení informací, o její zpracování, využívání umělé inteligence a nových technologií technologií, tak abychom prostě mohli zacílit na ty příslušné, eh, eh, pokud hovořím o mezinárodním obchodu, příslušné vlaky, příslušné eh, lodě. A sdílení údajů je prostě tady zcela, zcela zásadní. Ono to sdílení informací je samozřejmě čím dál tím snažší, ale nejenom pro nás, ale i pro tu druhou stranu. Je to prostě ten věčný boj kočky s myší. Myslím, že jsem asi odpověděl na všechny dotazy. Předseda, v tom případě, pane Kampinosi, mám ještě dvě další otázky. Jednu takovou obecnou. Vy jste se zmínil o umělé inteligenci. A my všichni víme, že umělá inteligence je schopna eh, psát eh, články, eh, skládat hudbu a já se táži, zdali je eh, eh, to, protože o tom jistě diskutuje ve vašem úřadu, eh, výzva, zdali je to určitý, určitá, určitý problém pro ochranu duševního vlastnictví a kudy se vede debata kolem těchto otázek ve EU eh, IPO. A pak eh, ještě otázka objemu těch eh, přihlášek. těch zeměpisných označení nezamědělského charakteru začíná to či, být čím dál tím těžší odpovídat. Začnu tou druhou otázkou. Na evropské úrovni nemáme ještě ochranu zeměpisného označení nezemědělských výrobků a myslím si, že je třeba vytvořit eh, studii o dopadech, abychom zjistili, zda to potřebujeme, či ne. Eh, je třeba si uvědomit, že duševní vlastnictví je eh, prostě nástrojem a soukromý sektor se musí rozhodnout, zda ho bude užívat, či nikoliv. To není na nás toto Eh, rozhodovat. Ale kdyby tady nebyl žádný nástroj, tak nebudeme moci ochraňovat nic. Takže zeměpisná označení existují na národní úrovni v této věci, ale ne na eh, celoevropské. Je to, myslím, Francie, pokud se nemýlím, která vytvořila legislativní rámec pro nezemědělské zeměpisná označení a docela dobře to funguje, takže bychom neměli dále čekat já se dívám tam, eh, přátelé z komise, kolegy z komise, když eh, jsme vstoupili do dohody EFTA, tak my samozřejmě jsme tam přišli s těmi zeměpisnými označeními a čím dál tím větší počet zemí přichází se zemědělskými výrobky, ale nejenom e, s nimi, ale také se zeměpisným označením nezemědělských výrobků. Hovoří se o takzvané sui generis e, ochraně a tady kolega mi potom honem volá a říká, e, zdali to můžeme zkontrolovat, zdali tam je někdy e, e, zdali tam je tedy někde ochranná známka, která to obsahuje. A my prostě potřebujeme eh, tu studii o dopadech, abychom zjistili, eh, že je tady slon, eh, že, že, že tady máme problém. A to je skutečně ztráta času. Prostě my tady ten problém vnímáme, žádnou studii nepotřebujeme. Já už ale odcházím, takže bych se do toho asi neměl takto montovat, ale tady kolega zůstává. Někdy to není opravdu chyba komise, někdy je to chyba všech. Máme všichni své máslo na hlavě. A k té vaší další otázce. E, autorská práva. Já vím, že to nařízení by se mělo brzy stát jasným rozhodnutím a já se tedy nebudu touto věcí nějak dopodrobna zabývat, ale ano, máte naprostou pravdu, Technologie se vyvíjejí takovou rychlostí, že to je opravdu výzva. E, ten samotný pojem duševního vlastnictví, e, my jsme vlastně duševní vlastnictví jako pojem vytvořili koncem 19. počátkem 20. století a teď je tady tato výzva, ke které musíme najít odpověď, ale já strašně nerad vidím, e, to, že tady prostě E, e, v, u nás na jihu se řada technologických e, věcí ještě vůbec neřeší. My máme přece ochranou známku Evropské unie a máme také ty vzory společenství. A pak jsou tady nová, nové technologie, které by mohly být pokryty buď tím vzorem, to, to, to nařízení o, o vzorech jsme zatím ne E, nevydali, takže my můžeme e, prostě tyto věci chránit třeba v Koreji, ale ne v Evropské unii. Takže tady ztrácíme. Myslím, že opravdu ztrácíme. Já se omlouvám, ale když e, se podíváme na to, oč tady jde, což je další e, důležitá součást průmyslu, je otázka e, těch náhradních dílů. Náhradní díly a téma kolem nich blokuje vlastně to nařízení o vzorech, protože tady se všichni bojíme e, toho, že členské státy na to mají odlišné názory. Ztrácíme v důsledku této E, rozpravy, možná, že to je izolovaná věc, ale myslím si, že bychom měli urgentně modernizovat nařízení o vzorech. Je to z roku 2003 a to je prostě zastaralé. Teď se píše rok 2018. Zase e, jmenuje se to e, community design, takže vzor společenství. Už se mi prosím vás nic neptejte. Pan Kabada. Velice stručně. Minulý týden se stalo něco velmi důležitého, abychom z toho měli vyvodit lekci. Vy jste hovořil o důležitosti ochrany údajů, což je základ pro další podnikání nebo oblastního dokumentu to bychom si neměli nechat ukrást. To, co se stalo minulý týden, je to, že kontinent, který je v tom nejvynalezavější v ochraně údajů, tedy Spojené státy, eh, došlo k předvolání Marka Zuckerberga před eh, kongres a tam jsme byli svědky toho, že američtí zákonodárce vlastně říkali, že Evropa se chrání lépe než eh, Spojené státy v této oblasti. A to si zaslouží zopakovat eh, také na adresu komise. No, a tím nechci z něčeho vyňovat, ale spíše, aby eh, byla komise motivována proto, aby zajistila dostatečné zdroje pro tuto ochranu. Víme, že teď vlastně jako kdyby máme všechno, ale nemáme ty příslušné nástroje, jak to zpracovat. A ti, kteří to mají, ehm, jsou na tom eh, lépe. Jde také ochranu těch eh, zeměpisných eh, označení, potom jde o ty algoritmy, o všechny ty technologie, které vy jste tady citoval v oblasti duševního vlastnictví tady jsou, je tady velký potenciál pro další zúročení. Neměli bychom se chránit velkými zdi. Pokud i sami američané, kteří eh, velmi zřídka, kdy chválí Evropskou unii, říkají, že jsme eh, před nimi a jsme vyspělejší v této oblasti. Pokud eh, už eh, jsme skončili tuto diskuzi, tak eh, nám zbývá asi 14 minut, než začne další bod. Takže mi zbývá vám poděkovat jménem celého našeho výboru za čas, který jste nám věnoval. My si toho velmi vážíme. Bylo to velmi obohacující a doufám, že ta tradice eh, vašich náštěv bude pokračovat i ve vašem působení v úřadu eh, ředitele patentového úřadu, protože i tento úřad spadá do kompetence našeho výboru. Takže o vás nepřijdeme. a rádi se s vámi v budoucnosti opět setkáme. Ještě jednou vám děkuji za vaši práci a těšíme se do budoucna. Jak víte, ten Evropský patentový úřad ale nespadá eh, do Evropské unie, mm, takže nespadá to do vaší jurisdikce, ale samozřejmě rádi, kdykoliv to budete chtít, sem přijedeme na návštěvu.